jsou čtyři návrhy usnesení o Laosu a Vietnamu a já dám na úvod slovo našim autorům rezolucí, to znamená nejdříve paní Veronique de Kaiser. Veronique. Merci, monsieur, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Já Chci promluvit tedy o tom, této naléhavé situaci o Větnamu a Laosu. Je pravda, že už došlo i eh, k jiným usnesením, ale ty by neměly zůstat jen na papíře. A mm, v roce 2006 eh, byly Větnam byl stažen eh, ze seznamu černého seznamu zemí, kde se porušují lidská práva. Ovšem nyní se tam situace zhoršuje. Mm, uvedu jeden příklad, je velice zjevný. Jedná se o paní Transaitanti, což je blogerka, novinářka, aktivistka, která je vězněná ze zvláštních důvodů. Tím nejvýraznějším je, že obhajuje svobodu projevu a lidská práva. Má silnou eh, cukrovku, její zdraví je křehké a my se obáváme o její Eh, zdraví, protože ji odepírána řádná lékařská péče. Žádáme také eh, její propuštění. Větnam je veliká země. V roce 2010 bude předsedat ASEANu a myslím, že je třeba přijmout ustanovení, které bude více v souladu s mezinárodními normami. To by opravdu posílilo morální autoritu Větnamu. Děkuji, slovo má pan Thomas Mann na jednu minutu. Situace s lidskými právy ve Větnamu je opravdu znepokojivá. Zejména eh, útoky na křesťany a buddhisty jsou na denním pořádku. Eh, kdo je aktivistou za lidská práva, je zastrašován, stovky mnichů byly napadné a vyhnané. Policie se jen dívala a nezasáhla, když se toto dělo. Ti, kdo našli útočiště v jiném chrámu, Fokhwe, tam byli e, obtěžováni a je zajímavé, že požadavky ze strany Evropské unie i jiných částí světa ohledně zlepšení e, situace s lidskými právy jsou ignorovány. Přitom máme stovky důvodů k tomu, aby, přišlo, aby došlo ke změnám. Větnam v následujícím roce eh, převezme předsednictví ASEANu. Situace ovšem není lepší ani v Laosu. Na začátku listopadu více než 300 eh, poklidných demonstrantů, eh, kteří současnili demonstrace, bylo brutálně zbyto. Jakákoliv snaha o politický dialog v Laosu je hned zpočátku vykořeněna. Ehm, strana, která má moc, nechce s nikým diskutovat. Je tam eh, zhruba 500 hmongských eh, utečenců, kteří žijí na severu eh, Thajska v táborech. Ti nemají statut uprchlíka, lékaři bez hranic, Jedna z lékařek, která tam byla, ten, která byla tento týden v parlamentu, uvádí, že nelze v těchto táborech pomáhat, protože velice často tam jsou lidé zatýkaní a odsouvaní zpět do Laosu, aniž by došlo k nějakému předchozímu upozornění. My tedy žádáme komisi i radu, aby nás přesně informovali o tom, jaké dohody s těmito státy jsou tedy uzavřené, se dodržují a které se zase nedodržují. A je třeba, aby se po pokročilo k tlaku na obě dvě vlády ve Větnamu i v Laosu. Hautala, one minute, please. Pani Hautala, jedna minuta, prosím. Arvoisa puhemies, on tervetullut uutinen, että ASEAN valtiot ovat... Děkuji. Eh, připadá mi jako vynikající zpráva to, že země ASEANu vytvořily regionální instituci pro lidská práva. Připadá mi to logické, připadá mi také důležité aby zde byly kontakty s větnamskými mnichy, kteří byli zastrašováni. My jsme měli tu čest hovořit s těmito mnichy eh, ve výboru Libe. Je jasné, že je třeba odsoudit to, že více než 300 mnichů a mnišek z různých klášterů eh, se stalo oběťmi násilí nejen to, ale nadále dochází k zastrašování a k násilí. Doporučení je takové, aby zvláštní eh, zpravodaj OSN eh, sledoval, jak vypadá, vypadají svobody ve Větnamu v Laosu. EPP, pan Dan Christian Preda na minutu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 a také v Laosu je stále situace, která se nelze nazvat diktaturou. Jsou um, je tam poslouch, je tam um, tajná policie a také můžeme upozornit na nedávné demonstrace, které vystupovaly proti vládě, ale ta demonstrace byla brutálně um, potlačena a lidé byli vystaveni soudnímu stíhání. Je tedy nutné, abychom zajistili, že lidská práva budou chráněna a je nutné zajistit, že také menšiny budou chráněni. Lidé se pouze snaží bojovat o svou náboženskou svobodu a to je nutné respektovat. A mezinárodní společenství musí tuto situaci sledovat velice pozorně a snažit se tuto situaci zlepšit. na minutu. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie vyjednává o nové dohodě o partnerství a spolupráci s Větnamem. V této dohodě musí být doložka o lidských právech. Jak jsme slyšeli, situace ve Větnamu je skutečně znepokojivá. Zvlášť si přečteme, co se děje s blogery a uživateli internetu. Internet je ze své povahy médium pro neomezenou volnou výměnu názorů. Větnamské právo trestá svobodu projevu v těch oblastech, které považuje za citlivé, jako je třeba demokracie nebo lidská práva. Pravidla z roku 2008 pro blogování Zpomalte prosím kvůli tlumočníkům. Já se snažím, ale víte, jedna minuta, to je těžké. Pravidla z roku 2008 o blogování znamenají, že je nutné využívat obsah pouze pro soukromé účely. A ti blogeři, kteří píšou o politice, jsou zatýkáni. Potvrzují to i nevládní organizace z celého světa. Evropská unie to nesmí přehlížet. Musí zasáhnout i z právního hlediska. Já jsem přesvědčena o tom, že dohoda o spolupráci musí mít také závaznou doložku lidských právech. Pan Van Bálen za liberály. Jedna minuta. Pane předsedo, skupina ALDE se domnívá, že Laos a Větnam nejsou demokracie. Lidská práva ani v jedné zemi nejsou zaručena. Ani náboženská práva, ani jiná práva. A znamená to, že z celého srdce můžeme podpořit toto usnesení a žádáme radu a komisi, aby zasáhly. Děkuji. I thank you very much. Mnohokrát vám děkuji. A nyní pan Legutko. Pane předsedající, ještě raz bych podkreslit. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit demokratickou, eh, pardon, dramatickou situaci všech křesťanů ve Větnamu. A eh, státní systém v této zemi Eh, se zaměřuje na pronásledování křesťanů. Je to součástí eh, politiky komunistické strany, která se snaží pronásledovat křesťany a snaží se je eh, pronásledovat, protože říká, že, že to souvisí s západním imperialismem. Dochází tam k příkladům zabavování majetku, mučení, zastrašování Eh, také jsou lidé zavíráni do psychiatrických zařízení. To není možné tolerovat ze strany Evropské unie. Nelze přece bojovat proti křesťanství. Musíme učinit něco, abychom tuto situaci zastavili a toto chování. Děkuji, paní Legutko. Nyní paní Rita Korhola na minutu. Arvoisa puhemies, Laos on syyskuussa ottanut yhden tärkeän askeleen eteen. Učinili jsme krok vpřed. Je to důležitý krok vpřed eh, pro zlepšení lidských práv tím, že jsme ratifikovali protokol zajišťující svobodu tisku a veřej, veřejného projevu a politického přesvědčení. Ovšem ne pokaždé se to odráží i v realitě. Je tu veliký rozdíl mezi teorií a praxí. Je třeba, aby se toto změnilo. V roce 90 došlo k obrovským manifestacím, mnoho studentů bylo uvězněno a to se stalo i za um, mírumilovných demonstrací v březnu tohoto roku. Ty, kdo vychází na tyto manifestace, myslí na legislativní změny a my bychom měli usilovat o to, aby eh, se zákony řídily podle eh, práv, také podle lidských práv. Ne. Eh, Větnam by měl být teoreticky demokratickou republikou a měla by tedy se držet tohoto jména a toho významu monsieur le président en juillet deux mille sept Já jsem rád, že rok 2006 byl rokem politické otevřenosti pro Větnam a já bych chtěla připomenout Větnamu, aby um, umožňoval svobodu všem náboženstvím, které jsou na jeho území, a tedy aby nechal lidi eh, vyznávat svou, eh, v jejich víru. Eh, o dva roky později ovšem jsme zjistili, že dochází ke stále více zavírání kvůli náboženského přesvědčení. Třeba, že můžeme mít radost z toho, že se snižují určité rozdíly, určité nerovnosti, eh, bylo učiněno mnohé například pro zdraví, eh, tak my žádáme budoucí předsednickou zemi ASEANu, aby učinila víc. Je eh, třeba, aby byly aby byla dodržována lidská práva podle umluvy OSN, je tedy třeba, aby to, co je podepsáno na papíře, se skutečně také dělo. Ti, co byli uvězněni 2. listopadu 2009, ať jsou osvobozeni. Merci. Richard Čarněcky. Na minute, prosím. Pan Richard Čarněcky, děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, v Evropském parlamentu jsme hovořili o Větnamu zejména pak o stíhání buddhistů. A to bylo za minulého funkčního období. Dnes však se dostáváme k témuž tématu opět. Je to opět téma náboženství, protože náboženská práva jsou opět porušována, tentokrát u křesťanů. To je součást eh, reality eh, v obou dvou zemích, o kterých se hovoří. Moje země, Polsko, je velice citlivé na dodržování lidských práv a proto musíme zde promluvit. Nejde nám o to, že jsme jen politici, ale ale eh, chtěl bych eh, protestovat proti pronásledování blogerů ve Větnamu. Je třeba, aby byli hájeni. Now the catch the eye procedure. Vystupujeme v postupu každý aj. Pan Mauro, prosím. Signor presidente. Pane předsedo, pro nás lidí diskriminace na náboženském základu nejsou skutečností jen ve Větnamu, nejsou to jen den nebo měsíc, ale 50 let. Je tu několik nedávných případů, jako zničení katedrály v Binglongu, která byla nahrazena veřejným parkem, a nebo zničení eh, sochy Pany Marie na eh, hřbitově eh, Bagrém. Faráři se stali často oběťmi mnoha násilí, nicméně byly označeny za vyníky. Hanojská vláda z bezpečnostních důvodů údajně nakázala, že má být zastaveno 10 webových eh, stránek, kde jsou nebezpečné obsahy pro ně. Eh, podobné to i v Laosu. I tam neustále pokračuje pro následování křesťanů. Je jim vyhrožováno. Někdy dokonce bývají vyháněni ze svých vesnic. Náboženské právo je mm, přirozené lidské právo. Není to nějaká eh, laskavost poskytnutá vládou. Proto tedy naléhavě musíme jednat. Grazie.

Myslím si, že můžeme uvítat jakoukoliv debatu, která se týká porušování lidských práv a vždycky bychom se měli snažit chránit veškerá lidská práva a každého člověka na celém světě, všude, kde dochází k porušování lidských práv. Ale když hovoříme o těchto případech, myslím, že musíme být velice obezřetní, zejména u těch zemí, kde jsou porušována náboženská práva a náboženské svobody. Měla by existovat eh, víra, pardon, svoboda náboženských eh, náboženství a eh, prak, praktikování víry. A měli bychom tedy proto vždy o těchto případech porušování náboženské svobody hovořit a měli bychom je také odsoudit. Zde v Evropě jsme zeměpisně kontinentem, který by měl poskytovat ten nejlepší příklad toho, jak se mají dodržovat a respektovat lidská práva. E, zde není žádné, e, nemůžeme porovnávat e, závažnost těchto příkladů se situací v Evropě, ale já mám určité obavy, které se týkají výroku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, protože to byl rozsudek, který se týkal situace v Itálii. je to velice Eh, je to rozsudek, který je problematický a který na který se upozorňuje. Nakonec chci tedy hovořit, že když hovoříme o lidských právech, tak musíme chránit všechna lidská práva všech lidí. Děkuji a pan Charles Stanok. Pane předsedo, Větnam a Laos bohužel zůstávají jedinými výspami spolu s Kubou a Čínskou lidovou republikou, které jsou diktátorským režimem, komunistickým z jednou stranou, kde není pluralita debaty, svoboda médií, blokování na internetu a pokojný výkon náboženství. To je něco cizího. Ve Větnamu buddhističtí mniši a katolici nejsou tolerováni vládou. Dochází k pronásledování uh, mongů. Já vím, že při vší dobré vůli a navzdory závazkům OSN a mezinárodních organizací a také nedávném dohodě o obchodu, komunismus nemůže být liberální demokracií. Děkuji a nyní bych rád požádal pana komisaře de Kuchta, prosím. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, nejprve bych řekl pár slov Klausu. Komise nadále zastává názor, že v posledních letech došlo ke značnému zlepšení, pokud je o celkovou situaci, obecnou situaci v Laosu a souhlasí s Evropským parlamentem v tom, že ratifikace Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech ze strany Laosu je vítaným krokem. Ukazuje respekt pro náboženství, pro svobodu združování, svobodu tisku. Komise také vítá ratifikaci úmluvy o právech osob s postižením a úmluvy OSN proti korupci. Vláda v Laosu schválila také vyhlášku, která umožňuje vytváření a registraci organizací občanské společnosti. To znamená významný krok na cestě ke svobodě o združování a dává to občanské společnosti určitou úlohu při rozvoji této země. Nicméně máme také obavy, stejně jako Evropský parlament, pokud jde o politickou situaci. Co se týče těch tří osob, které uvádí Evropský parlament, v říjnu 2009 orgány opakovali své prohlášení při delegaci v Vientianu, a totiž, že pan Kjoča byl propuštěn už v roce 2002 a dva z těch ostatních tří, pan Seng Alun, Feng Fan a pan Tom Paset Kökon, jsou údajně v dobrém zdravotním stavu a úřady tvrdí, že neví nic o panu Muvanšan, Shan Panunkovu. Já se omlouvám za svou výslovnost, říká řečník. Komise se obrátila na diplomaty v této zemi, dozvěděla se o zatýkání demonstrantů v říjnu 2009. Nicméně nepodařilo se nám potvrdit tyto informace. Komise se také domnívá, jako Evropský parlament, že zadržování 580 osob si žádá určitý zásah. 158 osob, pardon. Tyto osoby musí dostat povolení usadit se v jiné zemi, kde jim byl nabídnut azyl. Pokud jde o tábory v Thajsku, to by se mělo pořádně prověřit, aby se zjistilo, v jakém stavu jsou uprchlíci. A nyní k Větnamu. Komise sdílí stejné obavy jako parlament, co se týče známek z nedávné doby, přístupu větnamské vlády k lidským právům zatýkání z nedávné doby a procesy s pokojnými blogery a protest těmi, kdo protestovali a také e, s vedoucími vůčimi představiteli náboženských skupin a buddhistů, například e, v souvislosti s klášterem Bunha, jsou znepokojivé. Vyzýváme Větnam, který podepsal všechny dokumenty, které se týkají mezinárodních lidských práv, aby dodržel své závazky a všechny tyto vězně propustil. Především právníka Lee Condin, spisovatelku Tran Kait Han a katolického kněze otce Givan Lee, kteří jsou v současné době zatčeni, protože pokojným způsobem vyjadřovali své názory. Také souhlasíme s tím, že nezávislejší média by sehrála užitečnou roli protože by pokojným způsobem vyjádřila nespokojenost obyvatelstva v době ekonomické krize. Proto vyzýváme Větnam, aby schválil tiskový zákon, který by odpovídal článku 19 ECCPR o svobodě vyjadřování. Nicméně věříme, že dialog s Větnamem o lidských právech bude úspěšný. Chceme k tomu přistupovat konstruktivně, ale aby to bylo udržitelné, Dialog a spolupráce musí prokázat matatelné výsledky. A <clears throat> výsledky ve Větnamu potom ukážou, že dialog je skutečně nejlepším prostředkem. Děkuji, pane komisaři. Je ukončena hlasování, proběhne na závěr naší dnešní celkové rozpravy. Na pořadu jednání je nyní pět návrhů usnesení o Číně, to znamená práva menšin a uplatňování trestu smrti. A já na úvod tohoto bodu dám slovo Madame de Kaiser. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Naše politická skupina